Dále zde máme zprávu Sergia Gaetano Koferáty, dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o zprávě a řízení společností. Zprávu, slovo má pan zpravodaj. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já